Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vás všechny velice srdečně přivítal. Sice s krátkým spožděním, ale domnívám se, že dnes máme všichni problémy se dostat do Bruselu, protože zemědělci se vydali do ulic svými traktory. Co se týče sdělení předsedy, tak nemám nic nového. Možná, že několik informací bude až zítra, protože se dnes odpoledne koná schůzka koordinátorů. Chtěl bych přivítat generálního ředitele pro výzkum Joseho Manuela Silvy Rodrigueze. Doufám, že jsem alespoň trošku správně vyslovil jeho jméno. Vítám vás a děkuji, že jste se k nám dostavil. Chtěli bychom využít příležitosti a uspořádat takovou první výměnu názorů a doufáme, že se od vás něco dozvíme o monitorovací zprávě. Pane generální řediteli, máte slovo, začněte prosím a vy potom budete mít příležitost se ptát. Vítejte ještě jednou, máte slovo. Señor presidente Royal, pane předsedo Royle, dámy a pánové, místo předsedové a vážení členové výboru ITRE. Velice mě těší příležitost abych s vámi dnes odpoledne hovořil o monitorací zprávě o sedmém eh, programu pro výzkum za rok 2008. Je to poprvé, co se setkáváme během tohoto legislativního období a proto mi dovolte poblahopřát těm, kterým jsem nemohl ještě osobně pogratulovat ke zvolení do Evropského parlamentu. A chtěl bych říci, že tato monitorovací zpráva je jedním z témat, mohli bychom jistě hovořit o dalších témat, tématech a já jsem si připravil tři témata, ale eh, budu rád s vámi hovořit i o jiných tématech, tedy kromě té monitorovací zprávy. Je to eh, naplnění eh, rozpočtu v rámci sedmého rámce a potom ty společné technologické iniciativy. veteranos en la Comisión ITRE. El comisario Potos... Jak víte, pan komisař Potočník představil ve Štrasburku v březnu letošního roku první zprávu, která se týkala monitorování sedmého rámcového programu. Dnes bych vám chtěl představit následující. Nemám v úmyslu vám poskytnout vyčerpávající prezentaci, ale chtěl bych se soustředit na ta nejdůležitější témata, která zde máme. Zpráva je založena na několika ukazatelech, které pokrývají široké spektrum témat, které jsou spojeny s aplikací v praxi programu. Chtěl bych zdůraznit témata, která se týkají profilu účastníků, dále vyhodnocování kvality postupu a používání nových nástrojů v programu. Nový systém monitorování, to je také jeden z nejdůležitějších nástrojů eh, pro vyhodnocování sedmého rámcového programu. Díky systematickému využívání těchto ukazatelů během let můžeme provádět analýzu, která bude dlouhodobější a bude se týkat uplatňování těchto nástrojů, čímž můžeme získat skutečné vyhodnocení. Chci také říci, že je to poprvé, kdy se tomu děje v rámcovém programu, kdy děláme tedy vyčerpávající vyhodnocení v rámcového programu. Jak jsem říkal, chtěl bych zdůraznit některé základní prvky. A začal bych eh, programem. Během prvních dvou let programu my jsme dostali zhruba 25 tisíc žádostí se zhruba 150 tisíci účastníky. Myslím si, že čísla mluví sama za sebe. A z těchto žádostí 5,5 tisíce, což je něco přes 20 bylo schváleno s celkovým přispěním Evropské unie částkou 10 milionů eur. Těžilo z nich zhruba 33 tisíc účastníků což je také něco přes 20 účastníků, kteří si podali zálež- za- žádost. Poprvé programy sedmého rám- rámcového programu byly zahájeny týden předtím, než e, začal platit samotný sedmý rámcový program byly oznámeny tedy 22.12. roku 2006 a rámcový program vstoupil v platnost 1. ledna. Dnes to je pro nás něco zřejmého a dnes to tvoří součást normality. Ale během minulých rámcových programů eh, se tomu nedělo. Jak jistě víte, rámcový program je otevřen pro všechny, pro univerzity, pro výzkumná střediska, malé a střední podniky, nadnárodní podniky, pro veřejnou zprávu, dokonce i místní samozprávu a proč ne i pro fyzické osoby. Nejčastější jsou univerzity a také střední školy. Co se týče malých a středních podniků, jistě víte, že o tom jsme hodně hovořili. Malé a střední podniky v současné době tvoří 15,5 těch, kteří tedy těží z programu během prvních dvou let rámcového programu. Přes dvě třetiny těchto malých a středních podniků se účastní programu spolupráce a přes čtvrtinu se účastní programu schopnosti. Jak jistě víte, tento program má specifickou součást, která se právě dotýká malých a středních podniků. Budeme pokračovat s údaji a podíváme se také na mezinárodní rozměr. Já bych chtěl zdůraznit, že máme výzkumný program, který je více mezinárodní nebo nejvíce mezinárodní, který v současné době existuje ve světě. je zde zastoupeno 136 zemí v činnostech rámcového programu. A mezi třetími zeměmi jsou obzvlášť důležité Rusko, Brazílie, Indie, Čína a Spojené státy. Důležitým tématem je také aspekt politiky rovných příležitostí k tomu, abychom zanalizovali výsledky. 21% hlavních výzkumníků anebo šéfy týmu byly ženy. A toto procento se vyšplhalo až na 35,4% eh, v činnostech týkajících se Marie Curie. Jak jistě víte, politika rovných příležitostí je prioritou pro výbor. A já vás ujišťuji, že budeme pokračovat ve vývoji těchto ukazatelů. Také bych vás chtěl informovat o dalším velmi důležitém prvku našeho rámcového programu, a to je systém vyhodnocování. Je to jeden z pilířů našeho systému. V jednom z předchozích projevů jsem, vys- jsem vysvětloval tomuto parlamentnímu výboru, jak je pro mě důležité vyhodnocování a jak je důležité, aby hodnotící systém byl nezávislý. Říkal jsem zde, že bych nikdy nepoužil prioritu, kterou mi dává rámcový program a nechtěl bych, aby výbor změnil pořadí hodnotících e, projektů. Zatím jsem to neudělal a ani v budoucnu tak nehodlám udělat. Kvalita vyhodnocovacích postupů byla označena jako uspokojivá nebo výborná. To byl názor 98 tisíc hodnotitelů z celého světa, kteří se účastnili výběrového postupu v roce 2008. Ale ještě důležitější je, že 96 z těchto hodnotitelů si myslí, že naše hodnotící postupy jsou stejně tak dobré nebo ještě lepší než ty, které existují ve zbytku zemí nebo e, ve zbytku světa. Já si myslím, že to musíme považovat za velice důležitý faktor sedmého rámcového programu. Velice pozitivní je, že v našem výběrovém postupu máme tyto standardy pro kvalitu. Tyto vysoké standardy pro kvalitu byly také potvrzeny výsledky odvolání proti rozhodnutím vyhodnocení. Jak jistě víte, v sedmém rámcovém programu máme nový prvek. Je to postup, který umožňuje napadnout vyhodnocení, což v angličtině se jmenuje redress procedure. Ze zhruba 25 tisíc vyhodnocení bylo 1170 vyhodnocení, která byla napadena, ale pouze 17 z nich bylo znovu přeskoumáno, což je prakticky nevýznamná, nevýznamný počet. A myslím si, že bychom se na to, že bychom se všichni měli cítit hrdě. Co se týče postupu zjednodušení, chtěl bych říci, že nám hodně pomohly národní kontaktní body. Ty také mohly říci, že zde došlo k pokrokům, co se týče zjednodušení sedmého rámcového programu ve srovnání s šestým rámcovým programem. V 70% případech dotazovaných se eh, dá říci, že sedmý rámcový program má výběrová řízení, formuláře a postupy, které jsou dobré a nebo výborné a jsou jednodušší než ty, které existovaly v šestém rámcovém programu. Každopádně bych vám chtěl říci, a podíváme se na to později, že tato úroveň eh, uspokojení se mi ještě zdá být nedostatečná a my si myslíme, že musíme jít ještě dále já vám ještě chci k tomu něco říci a chci vám říci, jakým způsobem já si představuji, že bychom měli postupovat eh, v tomto zjednodušování. Já si myslím, že to byly základní prvky monitorování sedmého rámcového programu, o kterých jsem chtěl hovořit. Já stejně jako Moje služby jsme vám k dispozici, abychom vám ústně či písemně zodpověděli na vaše dotazy, či poskytli další detaily, pokud mm, máte nějaké ještě otázky k tomu, o čem jsem právě hovořil. A ještě bych chtěl hovořit o dalších eh, třech tématech. První z nich se týká čerpání rozpočtu. Během roku 2009 generální ředitelství pro výzkum stejně jako každý rok, a byla to také norma v minulých eh, letech, takže generální ředitelství, ředitelství pro výzkum by chtělo eh, to nejlepší čerpání rozpočtu, co se týče závazných úvěrů a platebních úvěrů. V současné době procento čerpání za rok je 86%, co se týče závazných úvěrů a 57% v platebních úvěrech. zhruba 2,3 bilionů z celkových 4 bilionů euro již bylo vyplaceno. Tato procenta čerpání eh, se velmi podobají předchozím rokům v současné době. Ale chtěl bych vám poskytnout údaje z roku 2008. Obvykle 31. prosince zhruba v 7 večer mi ředitel pro zdroje posílá um, zprávu a říká mi, jaký byl stav čerpání. Stav čerpání z minulého roku byl 99,89 v závazných úvěrech a 99,85 platebních úvěrech. A v letošním roce si myslím, že to budou velmi podobná čísla. Takže je to prakticky celý rozpočet je vyčerpan. V roce 2007 jsme měli také velký, eh, velké procento vyčerpání, to bylo 99,84 pro závazné úvěry a 99,7 pro platební úvěry. Já si myslím, že je něco, za co nemůžeme kritizovat příliš generální ředitelství. Je to to, že neprovádí platby za částku, kterou po nás eh, rozpočtový úřad chce, chce vyčerpat v rozpočtovém roce. Já bych chtěl využít této příležitosti a vysvětlit vám, co děláme v generálním ředitelství. Jedná se o zjednodušování. A chtěl bych říci, proč je to důležitá výzva pro nás, pro všechny. Ale zjednodušování to není něco neutrálního, jak bychom mo- si mohli pomyslet. nejčastěji. Složitost to není naším cílem, ale je to obvykle výsledek různých závazků, různých vyjednávání, také různých, různých informací. Na jedné straně je zde politický úřad, rozpočtový úřad, jsou zde pravidla, se kterými eh, musíme Eh, nějak zacházet a máme zde také kompromisy nebo závazky vůči uživatelům. A všechny tyto faktory způsobují, že zjednodušení je složité. Mezi politickými cíly se přikládá velká důležitost zájmům společenství. A měla by tam být maximální odchylka 2% a je velmi těžké ji dodržet. I když jsme jak jistě víte, eh, snížily odchylku ve výzkumu. Většina lidí bude souhlasit s tím, že ve výzkumu, stejně jako v každém dalším komentárním programu, musíme vyžadovat finanční řízení, které bude zdravé. Takovým způsobem můžeme dosáhnout našich cílů ale neměli bychom dopustit to, aby to bylo jediným cílem naší politiky pro výzkum. Tato politika musí také vyvíjet vědeckou politiku v Evropě. Takže to není rozpor, ale musíme dosáhnout spíše rovnováhy mezi různými faktory. tam musí generální ředitel eh, být sladěn se svými službami a dbat na, na to, aby postupoval v souladu s různými faktory, aby takovým způsobem dosáhl vyváženosti a rovnováhy. Budu se snažit být eh, hodně sebekritický a chtěl bych říci, že sedmý rámcový program umožnil také vyvinout mnoho opatření pro zjednodušení. Jedna jejich část je také spojena s rozhodnutím zákonodárce, to znamená vás, výboru, co se týče právního základu sedmého rámcového programu. A další jeho součást je spojená s naší zodpovědností v té chvíli, když ho začneme aplikovat. Chtěl bych také zdůraznit několik prvků, které se v něm nacházejí. První z nich je záruční fond, který nám umožnil značně snížit eh, počet kontrol. My žádáme mnohem méně certifikátů, než eh, tomu bylo během minulého rámcového programu, je možné, že velmi vysoké procento uživatelů tohoto programu, možná že více než 80 nikdy nemusí poskytnout žádný certifikát, protože záruční fond pokrývá všechna rizika. Počet eh, certifikátů bude desetkrát nižší sedmém rámcovém programu ve srovnání tedy s šestým rámcovým programem. Počet kontrol týkajících se finančních schopností se také značně snížil. Pouze ti, a to je parlament, který nám to řekl, když jsme o tom diskutovali. My žádáme částku, která bude překračovat 500 tisíc eur a pouze tedy ti, kteří budou převyšovat tuto částku, budou podstupovat kontrolu. Myslím si, že je to rozumné, protože eh, ten, který dostane 500 tisíc eur, tak to už je značná částka. My jsme také udělali registr nebo rejstřík účastníků pro všechny programy a pro všechna generální ředitelství. Účastníci jsou registrováni, jsou registrováni jednou a nepotřebují dávat pro každou svoji účast, nepotřebují poskytovat další dokumenty. Další důležitá věc, kterou jsme podnikli, i když to pro nás bylo obtížné, to je certifikace metodologie, zvláště pro náklady na zaměstnance a na nepřímé náklady. Já si myslím, že Takovým způsobem také zavedeme prvek pro zjednodušení. My jsme také zavedli jednodušší postup pro změnu smluv nebo pro monitorování projektů. Tím jsme chtěli dosáhnout dvou věcí. My jsme snížili práci pro uživatele, ale také jsme snížili pracovní zátěž, protože jak jistě víte, sedmý rámcový program musí mít eh, stejné kritéria pro zaměstnance, stejně jako šestý rámcový program. My jsme také podnikli to, že období pro rozdělování projektu bude delší, takže uživatelé budou dávat méně často informaci pro služby tohoto výboru. My jsme také snížili e, časové období pro postupy. Redukovali jsme toto časové období takovým způsobem, že čas nezbytný pro dokončení projektu je, zde mluvím o průměrném, průměrném období, to je 320 dnů, což je 40 dnů méně než kolik měl šestý rámcový program. Pokud eh, při některé příležitosti uslyšíte, že u některého konkrétního projektu eh, tam bylo více dnů v sedmém programu než v šestém programu. Může to být pravda, protože máme tisícovky projektů, některého konkrétního příkladu to může platit, ale obecně, obecně jsme počet dnů snížili a budeme se snažit o toto snižování i v budoucnu. My se snažíme podniknout veškerá opatření k tomu, aby toto období bylo co nejkratší. Další věc, kterou jsme podnikli, to je veřejná konzultace o zjednodušení. Jak jistě dobře víte, Chtěli bychom představit návrh o zjednodušení během prvního pololetí příštího roku. A nechceme mít pouze svůj vlastní názor, chtěli bychom mít také názor různých e, zainteresovaných stran. A proto jsme se zavázali uskutečnit v červnu dlouhou veřejnou konzultaci. My jsme také udělali velkou propagaci této konzultaci. Takovým způsobem zhruba 300 tisíc osob již s tím bylo obeznámeno, byly kontaktovány. Bude to 30. Eh, září. 30. září to bude konečné datum této konzultace, ale není to jako irské referendum, kdy můžeme sdělit výsledky eh, hned další den. Já vám 30. září ještě nebudu moci říci, jaký panuje obecný názor o tomto zjednodušení. Jakmile budeme mít něco přesnějšího, hned eh, to sdělíme tomuto parlamentu. Já si myslím, že detailní závěry ještě nemůžeme udělat, ale mám takový pocit, že nám řeknou to samé, co doufám, že nám řeknou. To znamená, zjednodušili jste to, ale snažte se to zjednodušovat ještě více. A je to stejný názor, který mám i já. Všechny státy se účastnili, konzultace byly aktivní, zvláště aktivní bylo Německo, Rakousko, Spojené království, Nizozemsko, Španělsko a hodně dalších. Jak již jsem říkal, my jsme se zavázali připravit sdělení o zjednodušení, aby toto sdělení mohlo být přijato nejdříve v příštím roce, zhruba v polovině příštího roku. Toto sdělení eh, bude učiněno ve stejném období, kdy budou eh, ještě další dvě sdělení. Jedno se bude týkat financí a druhé sdělení se bude týkat o eh, míře eh, tolerované odchylky. Já jsem osobně jsem se hodně snažil o vypracování tohoto sdělení. My již máme tři roky s tímto rámcovým programem a chtěl bych, abychom vykonali náležité úsilí k tomu, abychom ještě více vylepšili to, co bude, co nám poslouží pro lepší, jednodušší řízení a z finančního hlediska také bezpečnější řízení sedmého rámcového programu. Není to nemožné. Já si myslím, že jedním z velkých problémů, které máme v sedmém rámcovém programu, je to, že musíme ověřit příliš mnoho věcí a také kontrolovat příliš mnoho věcí. Čím méně toho budeme mít na starosti, jedn, bude jednodušší provádět toto eh, zjednodušovací opatření. Musíme dosáhnout toho, aby to málo, co nám zbude, ke kontrole musí být dobře zkontrolováno, aby tak daňový poplatník ze společenství věděl, že jeho peníze se používají tím nejlepším způsobem a jsou využívány k tak vznešenému účelu, jako je politika pro výzkum. Doufám, že budu mít tu čest a budu moci přijít do vašeho výběru v pří, výboru v příštích měsících, abych vám mohl představit návrh na zjednodušení. Nebo abych vám ji vysvětlil, protože samozřejmě to bude komisař, který o, o ní bude hovořit. Poslední prvek, o kterém jsem chtěl hovořit, to jsou společné technologické iniciativy. Jak jistě víte, je to jeden z nových prvků, který se objevil v sedmém rámcovém programu. Jak jistě víte, je jich pět. IMI, ENIAC, Artemis, dále jsou to vodíková paliva a Clean Sky. Já doufám, že čtyři z těchto pěti budou samostatné během příštích týdnů. Proto je velice důležité, abyste měli lépe řečeno, aby měli schopnost řídit svůj vlastní rozpočet. Ředitel každého z nich bude muset skládat účty parlamentu, co se týče rozpočtu, který byl schválen. A jak jistě víte, výbor je vždycky také přítomen My jsme také pracovali se službami výboru, my jsme také jmenovali ředitele eh, pro Interink a poté, co jsme jmenovali ředitele GTIs, my jsme s nimi spolupracovali, pracovali jsme jako jeden tým a zapomněli jsme na to, že ještě jejich eh, autonomie nebyla zcela dokončena. Naše spolupráce dle mého názoru byla velmi výkonná a mohli jsme vyřešit většinu problémů, se kterými jsme se setkali. Jak jistě víte, my také podnikáme důležitou práci která se bude týkat public partnership – do kterých budou také v budoucnu patřit GTI, se zatím netvoří součást tohoto konceptu. Ale my jsme udělali následující. My jsme zorganizovali schůzi s komisařem Potočníkem a se šéfy všech GTIs a poté jsme vytvořili skupinu, která se jmenuje skupina Sherpa. Já sám předsedám této skupině a je tam také druhá úroveň zástupců ehm, GTIs, abychom tak zúročili zkušenosti, které jsme měli do současné chvíle s těmito GTIs a abychom také rozebrali to, jakým způsobem by měly fungovat v budoucnu. Důležité téma je také účast malých a středních podniků v GPIs. A také, aby se GTIs otevřely eh, světu, protože Často si lidé myslí, že GTIs je svět sám o sobě, že to je uzavřený svět. Abychom dokázali opak, chtěl bych říci, co se stalo v Clean Sky. Clean Sky, jak víte, má 77% rozpočtu, který je přímo alokovan e, příjemci a 25%, e, u kterého tak není. Takže o těch 25% tam už bylo 216 návrhů a bude moci být financováno zhruba 130 eh, subjektů pomocí 60 smluv, které jsou spojeny s Clean Sky. I tato nabídka byla otevřená mm, pro všechny. Doufám, že tato stručná informace, kterou jsem vám poskytl, vám byla k užitku, že tak budete mít přehled o tom, jak to vypadá se sedmým rámcovým programem. Služby výboru, eh, lépe řečeno služby výboru a já sám vám budeme k dispozici. Cokoliv byste potřebovali, můžete se na nás obrátit. Také jsem vděčen za výbornou spolupráci, kterou jsme měli eh, do současné době s výborem ITRE a budeme pokračovat v jednání o legislativním návrhu a o politických iniciativách, která připravuje, abychom čelili výzvám Evropské unie. Jak jistě víte, nová smlouva nám všem dává větší zodpovědnost také v evropském výzkumu a já doufám, že výzvy, které stojí před námi, budou moci být dokončeny. Děkuji vám. Dank. Velice vám děkuji, pane generální řediteli. Eh, za tuto eh, zevrubnou eh, prezentaci. Přihlásilo se mi několik účastníků do diskuze a když se podíváte na hodiny, tak je vám jasné, že se můžeme dostat do problému, protože jsme pozvali ještě jednoho hosta. Proto prosím všechny, kteří se přihlásili o slovo, aby se pokud možno zaměřili třeba na jednu otázku. Máte jednu až dvě minuty. To by nám moc pomohlo, abychom alespoň trochu čas dodrželi. Kolega Rubich má jako první slovo. Velice vám děkuji, pane předsedo. Také děkuji za prezentaci. Domnívám se, že v sedmém rámcovém programu bylo dosaženo velice dobrého eh, pokroku, zejména co se týče jednotného registru zjednodušování smluv a samozřejmě i také eh, doba vyřizování. To se všechno ubírá správným směrem, ale rád bych věděl, zda to jsou ještě další cíle, například u smluv, jak bychom je mohli ještě zjednodušit a u dál, délky vyřizování jsme slyšeli, že se to zkrátilo na 23 dní a my se, na 320 dní a my si dovedeme představit, že bychom se mohli dostat na 100 dní. Co se týče finanční krize, chtěl bych vědět, zda je komise ochotna eh, i na sobě eh, aplikovat směrnici o opožděných platbách, aby platby eh, plynuly po 30 dnech, protože likvidita eh, podniků, které se zabývají eh, výzkumem, je zejména dotčena a bonita těchto organizací především utrpěla. Za druhé, u závazku a pladeb, kde máme 0,0, u IMI, Artemis, ENIAC a u dalších proč tu nejsou ani závazky, ani plat, platby uvedeny. Jsou tu nějaké problémy a jaký to má důvod, že tu nestojí ani eh, žádný závazek, ani platba. A ještě poslední otázka. IT je také nedostatečně v centru pozornosti, jak to vypadá s Evropským eh, institutem technologií. Děkuji. Dále kolega Březina. Eh, děkuji za slovo. Eh, velmi rád jsem slyšel, že se tu objevila tvrzení o určitých komplikovaných procedurách, o oblastech, kde existuje nepružnost, třeba vzhledem k zapojení firem a podobně já bych se pozastavil nad jedním faktem. Upozorňuji na něj systematicky. Je to zapojení vědeckých týmů eh, z evropských zemí, které ještě nemají tak dlouhou historii evropského členství. Schválně jsem nepoužil termín nové členské země. Už nejsou nové. Eh, v žádostech eh, a v úspěšně vyřízených žádostech tento prostor výrazně pokulhává a má to dopad na nevyužití vědeckého potenciálu z poměrně velké, eh, velké masy evropského obyvatelstva. Je to celoevropská škoda. Eh, možná námět na příští, nevím jestli hearing nebo seminář o eh, zlepšení situaci v těchto členských zemích, kde je kratší historie členství. A pak bych se rád ještě zeptal na jednu věc, protože čas běží a rozhodně v tomto výboru budeme eh, připravovat eh, příští rámcový program. Eh, já jsem se při přípravě sedmého rámcového programu zháněl po studiích dopadových. Tyto dopadové studie z dřívějších programů mě neuspokojily, čili chtěl bych se zeptat, jak je počítáno s využitím hm, těchto studií při tvorbě Eh, nového, tedy osmého rámcového programu. Děkuji za pozornost. Děkuji, kolegyně Cavalio. Eh, Děkuji, pane předsedo, pane generální řediteli. Moje otázka je spojena s uplatňováním iniciativ společných eh, energií. Je TT. Je to velmi důležité k tomu, aby se podniky mohly účastnit rámcového programu. Já jsem si vyslechla vaše slova, pane generální řediteli, a často vidím svět, který je mnohem uzavřenější než ten, se kterým počítají e, nástroje rámcového programu. Například program Sky se snažil se otevřít světu, ale nedělo se tomu tak i v ostatních GTIs. V současné době je velmi těžké, aby malé a střední podniky a univerzity, zvláště z malých nebo středních zemí, aby se mohly účastnit na těchto iniciativách. Pro inovaci je velmi důležité, abychom počítali také s účastí průmyslu, výzkumných středisek a také univerzit. Jedná se o kombinaci větší spolupráce tohoto znalostního trojuhelníku, na kterém bychom mohli vytvořit eh, nový inovativní evropský prostor. Spolupráce je velmi důležitá. Chtěla bych se zeptat, jaké plány máte? Chcete, aby byly autonomní, ale také by měl zaručit výbor eh, rovnost eh, přístupu a rovnost příležitostí. Chtěla bych se také zeptat, jak to bude se, se soukromým a s veřejným financováním. Jaké jsou tedy plány pro to, aby se tyto programy více otevíraly a aby se zvýšila účast malých a středních podniků a univerzit, které by, které, které by měly mít rovnost příležitostí. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane generální řediteli. Vážím si vaší snahy o zjednodušení procesu poskytování finanční a materiální pomoci pro vědu a výzkum. Přesto se domnívám, že je třeba jít dále aby se zjednodušily procesy i při patentování výsledků vědy a výzkumu, protože až se zavedením vědy výsledků vědy a výzkumu do života se naplní ten cyklus kdy je vynález k dispozici veřejnosti. Osobně znám případy, kdy některé závažné vynálezy potřebují přes rok, než získají patentovou ochranu a veřejnost potom velice dlouho čeká na výsledky výzkumu. A objevy, které by se mohly eh, využívat, protože to jsou mnohdy dobré věci pro lidi. Děkuji za pozornost. Srdečně děkuji, kolega Lambert. Eh, äh, děkuji, pane předsedo. Rád bych položil tři otázky. Nemusíte na ně odpovídat hned. První otázka. Uh, hovoříme o zjednodušování, když se podíváme na množství finančních prostředků pro řízení těch eh, programů versus vynaložené prostředky. Když například vynaložíme 100 eur na výzkum, kolik eur vynaloží EU na administrativní úkoly a kolik eur eh, musí eh, vynaložit příjemci těchto prostředek Eh, nechci nějak eh, poměřovat tuto efektivitu, nevím, zda něco takového existuje, ale bylo by to užitečné. Za druhé, jak jste spokojen, když, jak se zaměřuje eh, výzkumné úsilí abychom dosáhli výsledku, musíme používat kritické množství a když hovoříme o výsledcích, je velice obtížné dosáhnout té kritické toho kritického množství, ale rád bych slyšel vaše názory na to. A třetí otázka. Programy, které byly zahájeny jako součást rámcového programu, do jaké míry eh, doplňují národní iniciativy, jak zajistíme, že budeme mít, eh, prostě abychom se eh, vyvarovali zdvojování úsilí v této oblasti. Máme tady eh, společnou technologickou iniciativu na výzkum Alzheimerovy eh, choroby a podobně. Děkuji. Pan kolega Thompson má slovo. Paní kolegyně, děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, já radši budu mluvit anglicky. Když jsme zahájili diskuse o sedmém eh, rámcovém programu, tak nám byl představen nový typ harmonogramu. V minulosti rámcové programy eh, trvaly pouze čtyři roky, ale eh, nyní byl zvolen nový přístup a obdobně jako jiné programy v těchto institucích Ehm, se eh, tento rámcový program přizpůsobil rozpočtovému eh, koloběhu. Pro eh, tuto volbu ehm, je celá řada dobrých argumentů a my jsme se s nimi stotožnili, ale mezičasem v rámci toho dlouhodobého plánování jsme nevzali v potaz eh, historii, respektive eh, nové historické události, protože to, co se stalo po finalizaci rámcového programu, eh, sice v prosinci 2006 a 2005-2006, Eh, propukla eh, pak klimatická eh, krize a energetická krize, což nebylo promítnuto do nového programu. Před nedávnem švédské předsednictví Eh, vyslalo své zástupce do našeho výboru a předložili novou vizi, eh, na níž chtějí společně se španělským předsednictvím pracovat. Jedná se o eh, novou zelenou ekonomii, ale ani to není promítnuto v sedmém rámcovém programu. Takže já se táží, jak teda máme vytvářet sedmileté rámcové programy flexibilněji, jak by měly být flexibilnější a jak by mohl být tento rámcový program zelenější v souladu s tou politikou, pro kterou jsme se rozhodli, zejména v souladu s klimatickým energetickým balíčkem. Jak má e, tento program e, podpořit tuto politiku tak, aby bylo dosaženo v roce 2013 e, stanovených cílů? Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Rero Madorel. Děkuji, pane předsedo. A hezké odpoledne, pane Silvo, vítejte v našem výboru. Jak jste říkal, během tohoto volebního období to je vaše první vystoupení. Chtěla bych poděkovat za vaše vysvětlení, bylo velmi jasné a realistické. A chtěla bych také říci, že vaše vystoupení odpovědělo na mnohé z mých otázek, které jsem vám chtěla položit. Já bych se teď chtěla zaměřit na dvě záležitosti. Nejprve se jedná o GTIs. Pane Silvo, já jsem si pozorně přečetla zprávu. Také po setkáních eh, s výzkumníky eh, z různých eh, sfér a poté, co jsem si také zanalizovala výkon rozpočtu, já si myslím, a zde se s vámi neschodnu, že máme skutečný problém týkající se GTIs. Máme problém, protože nefungují tak, jak by měly. Rozpočet se nenaplňuje a je to problém, které, kterému musíme čelit. Jak jistě víte, moje skupina vždycky eh, se projevovala tak, pro co byla stvořena. My jsme si mysleli, že GTI to jsou dobré nástroje, které nám pomohou e, zvýšit výkonnost výzkumu a vývoje a že to jsou nástroje, které jsou dobré pro cíle, ke kterým byly stvořeny, ale my chceme vyjádřit pochybnosti v tomto výboru o tom, jakým způsobem se aplikují, co se týče finance, financování, transparentnosti, otevřenosti, vy se snažíte zabránit několika problémům, ale existují zde stále také problémy s kontinuitou. A co se týče prvních čtyř, zde bych byla velmi opatrná, ale myslím si, že tak, jak probíhají, tím potvrzují naše znepokojení. A já bych chtěla, abyste ještě se k tomu trochu vyjádřil a na základě zkušeností, které výbor má, jestli si skutečně myslíte, že je to eh, životaschopná, eh, životaschopná životoschopná uskupení, jestli v budoucnu nemusíme počítat s jiným tvarem eh, veřejného a soukromého sektoru, partnerství těchto sektorů. Dále bych se chtěla zmínit o zjednodušení Obecně to, co se týče účasti na sedmém rámcovém programu a úkolech, které máme, chtěla bych říci, že jedno doporučení mi eh, eh, jedno doporučení bych eh, chtěla zdůraznit. Jedná se o střednědobé financování a chtěla bych se zeptat, jestli vy chcete navázat na to, na americký model, kdy existuje důvěra eh, v model financování. A také bych vás chtěla požádat, abyste okomentoval některá témata. Jak hodnotíte to, že pouze 10 účastníků ve zvolených projektů pochází z nových členských států? Chtěla bych také vyjádřit svůj vděk za to, že zvyšujete účast žen v rámcových programech. Víme, že na tom pracujete. Také bych chtěla, abyste udělal vyhodnocení například o e, Sharing Financial Facility. A také bych se vás chtěla zeptat na společných výběrových programech, například o multidisciplinární e, faktoru. A tím už budu končit, pane předsedo. A na závěr bych ještě chtěla říci panu Silvovi, že v daném výboru, jak už jste říkal, ti, kteří už jsme působili zde v minulém volebním období a kteří jsme se účastnili práce na sedmém rámcovém programu, my jsme si vědomi toho, že je to těžké téma, snažíme se vyřešit problémy a víme, jak může mít pracné eh, uplatnění rámcového programu a proto bych vám chtěla popřát eh, také hodně úspěchu ve vaší práci a chtěl bych poděkovat za vaši práci a také vašemu týmu a poděkovat tomuto výboru. Děkuji. Děkuji za mnohé. Děkuji za řadu otázek. Děkuji a rovněž chci poděkovat panu Rodriguezovi za jeho prezentaci. Mám tři otázky, ehm, budu stručná. Za prvé, nejdůležitější eh, finanční prostředky na výzkum jsou eh, rozdělovány v rámci sedmého rámcového programu. Existují státy, které si vedou velmi dobře a mm, dobře čerpají z tohoto rámcového programu, ale jsou také eh, státy, které jsou pouze čistými přispěvateli a nemohou čerpat mnoho. Já bych se chtěla zeptat, jaká opatření zamýšlíte eh, tak, aby ty státy, které jsou pouze čistými přispěvateli, nemají eh, nárok moc eh, prostředků čerpat, měly lepší přístup k prostředkům sedmého rámcového programu. Druhá otázka. Soukromé společnosti a podniky, které v rámci sedmého rámcového programu se účastní, musí též zajistit určité kofinancování, spolufinancování. V této chvíli je ale velmi obtížné získat úvěry e, z bank a inovační záměry se mnohdy posuzují jako riskantní. E, co hodláte učinit, aby soukromé podniky měly snažší přístup k sedmému rámcovému programu? Táží se na to proto, protože sedmý rámcový program v podstatě má tež znamenat vyšší míru in, in, investic do aplikované inovace. Děkuji vám. Pane předsedo, já jsem novým poslancem tohoto parlamentu a z tohoto hlediska se hlásím o slovo. Nesouvisí to, myslím, pouze s tím, že bych neměl dost eh, informací. My jsme slyšeli informace o hodnocení a um, o datech. 25 tisíc eh, žádostí eh, bylo podáno, 1700 odvolání bylo podáno, několik z nich bylo i pak akceptováno a samozřejmě daňoví poplatníci budou chtít vědět, vědět, eh, na co se peníze vydávají, ale také chtějí vědět, eh, kolik úspěchů eh, přinášejí tato výzkumná opatření. A úspěch znamená v tomto smyslu, že mm, bude, budou zaznamenány hospodářské a sociální výsledky, ale je obtížné tyto poměřovat. A proto se chci zeptat, jaké nástroje máte k dispozici, abyste dovedli poměřovat, zdali ten či onen program byl úspěšně realizován a že vůbec realizován byl. Vy jste již uvedl, že budou podávány určité zprávy, e, ne tak často jako v minulosti, ale zásadní otázka je, zdale máte k dispozici potřebné nástroje, které zajistí Eh, náležitý follow-up a zajistit také to, abychom eh, my o tom získali dostatek informací, protože na to mají zejména zájem daňoví poplatníci. Děkuji. Děkuji, pan kolega Chacimakakis. Děkuji, pane předsedo. Existují eh, různá kritéria hodnocení těchto finančních prostředků a jejich použití. Můžete vyloučit, že v rámci výzkumné politiky existují oblasti, kde nedochází k žádné hodnotě opakovaného poznání, kde teda e, žadatel a příjemce nemusí dokladovat, co nebo jak s penězi naložit nebo naložili. To znamená, existují oblasti, kde není potřeba předkládat teda zprávu o použití peněz. Děkuji mnohokrát. Pane generální řediteli, e, byla zde snesena sneseno eh, velké množství otázek a já mám nyní na vás prozbu, abyste to kondenzovaně a stručně zodpověděl, což samozřejmě není snadná úloha. Bohužel jsme již přečerpali nebo překročili časový rámec, ale rozhodně máme ještě čas na to, abyste zodpověděl ty nejdůležitější otázky. Pane předsedo, je těžké zodpovědět stručně, když se jedná o výbor, který skvěle zná svoji práci a ptají se na všechno generálního ředitele. Takže bych mohl být velice upřímný. Odkážu vás na webové stránky generálního ředitelství nebo se pokusím odpovědět zde, ale budeme se snažit jít po jednotlivých bodech. Já nejsem člověk, který by se hodně, eh, řekněme, zakecával, užili lidový výraz. A budu tedy stručný ve svých odpovědích. První Otázka byla pana Rubika. Můžeme ještě vylepšit lhůty. Můžeme zaplatit během 30 dnech. To bych chtěl také, abychom zaplatili během 30 dnů. Je to hodně komplikované, to, že bychom zaplatili ve 30-denní lhůtě. Ale například v programu LEADER, ano, tam platíme velice rychle. Takže my už máme příklad toho, že můžeme eh, v tomto pokročit, takže můžeme platit rychle. Takže se budeme snažit i e, nadále e, všechno zkracovat. Já si myslím, že bychom e, platili rychle. Myslím si, že to vylepšujeme. Na to se musíte podívat, jestli zde existuje pokrok. Kdybychom zaplatili během tří dnů, to by bylo ještě lepší, než platit během 30 dnů. Ale každopádně my se snažíme neustále naši práci vy, vylepšovat. Co se týče závazků a plateb, hovořil jsem o nich, hovořil jsem, jakým způsobem se čerpají, mluvil jsem o GTAs a o Evropském technologickém institutu. To nepatří do sféry generálního ředitelství. Já jsem se účastnil práci o tomto, ale dávám přednost tomu, abyste se na to zeptali mého kolegy Dirke Natana, když sem přijde. Ale obecně eh, k tomu ještě něco řeknu později. Máte moje slovo, že se budu snažit tedy vylepšit platební lhůty. Když jsem se tím začal zabývat, tyto lhůty byly zkráceny a bude tomu i nadále. Zavazuji se k tomu. Další člen výboru zde hovořil o nových členských státech. Snad pan Březina. Pro mě to bylo vždycky velkou starostí, aby e, sedmý rámcový program byl programem pro všechny členské státy, aby se s ním všechny státy identifikovaly, protože pokud tomu tak nebude, nemůžeme mít e, osmý ambiciozní rámcový program. Musí zde mít dvojí prvek excelence rámcového programu, což je přidaná hodnota a na druhou stranu musíme udělat všechno proto, abychom měli co největší účast. Ale nesmíme zapomínat na další prvek. Existují zde další nástroje, které můžeme využívat, abychom tak zvýšili účast na rámcovém programu. Zvláště se zde zmiňuji o strukturálních fondech. Tyto fondy mají alokovanou větší částku na výzkum než samotný rámcový program pro rámcový program máme 54 miliardy eur, e, strukturální fondy mají e, o něco více. Takže pokud budeme využívat synergii, budeme moci zvýšit účast nových členských zemí. Chtěl bych říci, že my koordinujeme naši práci s Generálním ředitelstvím pro strukturální fondy a tyto synergie programu existují. Paní Carbajo se mě ptala na GTIs a možná bych řekl, vyjádřil to, co si myslím o GTIs. GTIs je považováno za to nejrizikovější, nejrizikovější faktor, který existuje v celém rámcovém programu z finančního hlediska. Je to možná nejpotřebnější faktor, z toho pohledu, kdy vytváříme růst a zaměstnanost. Musíme kombinovat tyto dva prvky. Na jednu stranu zde musíme počítat s tím, že zde existují finanční rizika, která jsou větší než uh, u stipendia European Research Council, ale také máme potřebu těchto fondů. A to, že to potřebujeme, to říká samotný parlament je to jediný případ, kdy generální ředitel, který k vám promluvá, vás žádá, aby se GTIs měli zvláštní kapitolu ve výroční zprávě o činnosti. Proto si, vám chci říct, že všichni si uvědomujeme, že je to něco potřebného a všichni si uvědomujeme, že s sebou nesou větší rizika než další nástroje. Musíme tedy zakom, skombinovat dva faktory. Nejlepší bude, když budeme spolupracovat s různými faktory a budeme se snažit dosáhnout té největší transparentnosti. My již pracujeme se všemi skupinami GTI, vyměňujeme si zkušenosti, abychom viděli, eh, jakým způsobem můžeme pracovat v budoucnosti a pokud je to možné, abychom tedy také opravili Mm, některé věci v GTIs, které eh, se pro právě aplikovány. Důležitým prvkem GTIs je to, že eh, k ní mají přístup všichni. Já jsem vám uvedl pří, příklad Clean Style, ke kterému měli přístup eh, prakticky všichni, mnohem více, než jsme čekali a musíme toho dosáhnout i ostatních výběrová řízení musí být otevřená a transparentní, stejně tak, jako jsou otevřená a transparentní řízení, která máme v dalších programech sedmého rámcového programu. Pan Tarson mluvil o základních prvkech jaké jsou základní prvky sedmého rámcového programu, ale to jsou základní prvky celého výzkumného evropského prostoru, což je ochrana patentů a také promítnutí výsledků do praxe. Můžeme to srovnat se Spojenými státy. Ano, jsme pozadu v tomto srovnání. Ale tyto iniciativy nejsou úplně e, součástí sedmého rámcového programu, spíše patří do Evropského výzkumného prostoru, který má ještě větší důležitost díky nové smlouvě. Mohl bych zde mluvit i o iniciativách, které podnikáme v evropském výzkumném prostoru. Jsou to iniciativy, které, jak dobře víte, jsou sdíleny členskými státy a také výbor se na nich podílí. Další důležitý prvek uvádí pan Lambert. Kolik peněz je určeno na papírování a kolik peněz na laboratoře? Já vím, jak je to u nás. My máme určitý strop pro řízení, který nám přidělil sám parlament, to je 6% výdajů. My jsme ho ani nenaplnili nikdy. Pohybujeme se kolem 4% a European Research Council, myslím, že tam je to ještě méně. Ale pro mě je velmi těžké odpovědět na to, jaká součást byrokratické zátěže se objevuje v každém z projektů. Možná, že zde bude nějaké dodatečné číslo, informace, kterou vám budeme moci poskytnout. Každopádně jsem si zcela jist, že to, co se utrácí eh, v, ve výzkumných střediscích, eh, je více, než kolik utrácíme my. Samozřejmě, pokud bychom to mohli popravit, bylo by to skvělé. Ale myslím, že musíme aplikovat jednodušší pravidlo, protože většina byrokracie výzkumných středisek vzniká kvůli tomu, kvůli té zátěži, která vzniká při aplikování pravidel. Nejsou to pravidla, které jsme vymysleli my, jsou to pravidla, která prostě existují. Jakmile zjednodušíme pravidla, bude jednodušší je na jednu stranu kontrolovat a na druhou stranu bude také jednodušší snížit výdaje, které mají různá výzkumná střediska. Pan Lambert mi také řekl, jestli máme správný cíl pokud jde o naše výběrová řízení. Já si myslím, že máme velmi cenný prvek, protože každý rok máme pracovní program. Například letos uděláme velkou veřejnou konzultaci s členskými státy, budeme hovořit o tom, co musíme udělat v každé prioritní sféře. Ale také máme samotný program, který právě zahájil pan předseda Barroso, ve kterém jsou řečeny některé věci velmi jasně, jak má vypadat výzkumná politika. Rámcový program je umístěn se svými nástroji eh, v takovém místě, aby naplnil cíle. Vy jste se mě také ptal, či jste požadoval, abychom měli ještě zelenější, ekologičtější výzkumnou politiku. A já si myslím, že je ekologičtější a bude tomu tak každý rok, protože chceme eh, společnost, která bude více ekologická a proto eh, také výběrová řízení na to budou muset brát ohled. Proto bych chtěl říci, že sedmý rámcový program má prvky, které můžeme pozměňovat každý rok podle současné situace a chceme to tak udělat komplementarita vzhledem k, ram, eh, k národním programům a eh, překrývání se. Já si myslím, že rámcový program musí mít přidanou hodnotu k tomu, co dělají členské státy a dále musíme zabránit překrývání. Ale musíme být realisty. Existuje zde mnohem více překrývání mezi výzkumnými politikami 27 členských států než překrývání mezi sedmým rámcovým programem a tím, co se dělá v členských státech. Existuje zde příklad, který mi uvádí mnoho lidí. Je to bakter, kompilobakter, která se objevuje v kuřecí mase. Existuje zde více než 100 evropských projektů o kompilobakter. Možná, že kdybychom to skloubili do jednoho, bylo by to jednodušší. Máme zde také dobrý příklad, příklad Alzheimera. Musíme udělat všechno možné, abychom měli společný program mezi členskými státy. Je to velmi těžké, hlavně proto, že to bude poprvé. Ale poprvé je to vždy nejsložitější, ale jak každý ví, e, člověk z toho může získat dobré ponaučení. Paní Thompson mi řekla, že čím delší budou rámcové programy, tím lépe. Já si myslím, že tento sedmý rámcový program, který trvá sedm let e, v souladu s finančním projektováním, nám umožní širší záběr a širší manévrovací prostor a můžeme ho přizpůsobit realitě, současnému stavu, protože svět se změnil. Když jsem sem poprvé přišel v roce 2006 a mluvil jsem o sedmém rámcovém programu, existovaly úplně jiné priority než dnes. Vznikla nová témata. Musíme vytvořit takový program, který bude mít flexibilní prvky a musí se umět přizpůsobit politické a ekonomické realitě. Paní Riera se mě ptala na mnoho věcí. Já nevím, jestli ji mám pozvat na večeři, pane předsedo, abych ji odpověděl na všechny otázky, které mi položila. Co se týká GTIs, já si myslím, že bylo řečeno toho dost. Myslím, že bychom měli skloubit všechny tyto prvky a nesmíme zapomenout, ještě jednou to chci zopakovat, na účast různých zainteresovaných stran GTIs a mechanismů. Možná, že právní forma, kterou mají, možná, že to není nejvhodnější, ale dohodli jsme se na ní my všichni. My ještě budeme uvažovat do budoucna o tomto v rámci také PPP. Je to způsob, kterým můžeme skloubit finance daňových poplatníků a finance soukromého sektoru. Co se týče VRC, taky se mě na to ptala paní Riana, ale, ale nemám k tomu údaje. 10% platí pouze pro nové členské státy. Takže 10% pouze pro nové členské státy. Já si myslím, že jsme zorganizovali velké eh, akce, jako například v Praze během českého předsednictví. Ale musí zde být eh, celkové vztahy čím větší důležitost přikládá stát své výzkumné politice, čím více některý stát ve svém rozpočtu utratí peněz za výzkum, tím lepší bude jeho účast také na rámcových programech společenství, protože státy a programy musí být, být vždy konkurenceschopné a čím lépe jsou státy připravené, tím lepší to bude. sdílení rizik, to je nástroj, který, o kterém si myslíme, že je velmi inovativní. Je to poprvé, eh, kdy bereme finanční riziko k tomu, abychom financovali výzkum. My zde zahajujeme tu myšlenku, že ne pouze soukromé banky by měly in, investovat do výzkumu. Musíme motivovat soukromé banky a finanční svět, aby investovali do výzkumu. Je to dobré pro ně a musíme také říci, že i pro celý hospodářský systém. My společně eh, toho můžeme dosáhnout eh, mnohem více. Ale máme zde stále víc témat, která, se, která jsou tematická, která propojují životní prostředí s energiemi a s dalšími prioritami. A my jsme dost spokojeni s tím, jak to probíhá. Další Paní Tykao se mě zeptala, jak to vypadá s členskými státy, s novými členskými státy, již jsem o tom hovořil. Myslím si, že důležité toto téma nových členských států. Já jsem je navštívil všechny, kromě jednoho. A chtěl bych zopakovat, že zde existuje základní prvek propojit synergie strukturálních fondů s rámcovým programem. To je základ. Také paní Tykao velice jasně řekla, že zde existují problémy s financováním. To je spojené s tím, co jsem řekl předtím. Je důležité, abychom šířili osvětu ve finančním sektoru a přesvědčili o tom, že Ehm, také výzkum je trh pro ně. Možná, že rizikový trh, ale méně rizikový než stavebnictví, do kterého investují. Jaký je úspěch iniciativ? Se mě zeptal e, další pan poslanec. Jakým způsobem ho můžeme poměřovat? My se snažíme nyní vyhodnocovat šestý a později v budoucnu i sedmý rámcový program. Vyhodnocení se vždy dělá posléze, ex post. My dopředu nemůžeme vědět, jaký bude výsledek. Nemůžeme to vidět na 100%, tedy jaký bude výsledek určitého výzkumného projektu. Pravda je ta, že u toho či jiného projektu chceme vědět něco jiného. Když poskytujeme dotaci pro někoho z VRC, míra rizika o výsledku kvůli samotnému programu, samotné povaze programu je jiná. Když budeme mít Clean Sky, chceme eh, jiná, jiná kritéria. To znamená, že GTIs musí mít výsledek a priori, který bude jasnější vzhledem k cíli než základní věda. která by byla méně jasná. A pán poslanec, i když jsem s ním hovořil, nepamatuji si na jeho jméno, pan Chapci Makakis, já bych chtěl zopakovat to, co již jsem říkal. Pokud se jedná o základní vědu, já si myslím, že bychom neměli požadovat žádný výsledek. Pokud člověk podniká výzkumnou činnost tím nejlepším způsobem v tom nejlepším výzkumném středisku. To bychom měli žádat. Ale pokud se jedná o GTIs, tam musíme žádat, aby zde existoval output patentů, output inovativních prvků z jednoduchého důvodu, protože výběrové řízení se dělá a priori, my jsme již vybrali to, co chceme udělat a proto musíme žádat o jasný zřetelný výsledek. Další otázka, kterou mi položila paní Deriva, ale zapsal jsem si to, ale sám to po sobě nepřečtu. A už jsem, už jsem o tom hovořil, e, o tom, že existují nové členské státy. Ne, já jsem vám chtěla říct, že se vás na, na to zeptám během té večeře, kterou jste mi nabídl. Ano, říká pan generální ředitel, je zde málo nových členských států a já si myslím, že Vědecká eh, rada Evropy udělala důležitý pokrok, to, že změnila procento pro starting rounds, protože starting rounds je mnohem více rozložený po celé Evropě. Já si myslím, že ve všech prvcích rámcového programu musíme mít prvek excelence a v tomto prvku musí být odraženy všechny výzkumné reality v Evropě, protože jinak, pane předsedo, bude těžké požadovat ambiciozní osmý rámcový program, pokud nedosáhneme toho, že všechny evropské státy se nestotožní se sedmým programem. Děkuji vám. Darf mich ganz herzlich bedanken, Herr Generaldirektor. Dovolte, abych vám velice srdečně poděkoval, pane generální řediteli, že jste dal opravdu přesné odpovědi na celou řadu různých otázek a já to zestručním. Jistě spolu ještě budeme hovořit. Pro náš výbor to bude důležité důležitá otázka, otázka sedmého rámcového eh, programu a také, jak se bude rozvíjet potom ten osmý. Děkuji za veškeré informace. Teď si uděláme půl minuty přestávku na to, abychom se připravili na pokračování. Děkuji. It's so complicated. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych v našem středu znovu opakovaně, ale v tomto legislativním období poprvé přivítal Lorda Johna Moga, předsedu skupiny evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství. V posledním legislativním období jsme se setkávali hodně, někdy jsme vedli opravdu náročné debaty, o to více mě těší, že vás mohu přivítat a umožnit eh, vám eh, eh, vystoupit a potom zase kolegové budou mít šanci klást otázky. Uh, Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za příležitost eh, tak eh, záhy po vašem zvolení eh, k vám promluvit. Chci předně poděkovat předchozím členům, kteří jsou opět přítomní, ale též novým členům za vynikající podporu, eh, které se nám dostalo v průběhu diskusí eh, o třetím balíčku. Já myslím, že došlo k nejužší možné spolupráci se spravodají, nejužší možné spolupráci tak, aby regulátoři eh, mohli podávat přímé rady poradcům a také tam, kde rada byla poněkud neochotna předkládat návrhy. Domnívám se, že to ukazuje i na otevřenost ze strany regulátorů a doufám, že to takto bude pokračovat, že budeme moci informovat váš výbor. Například pokud je o důraz, který klademe eh, eh, na eh, zodpovědnost regulátorů, protože regulátoři získávají víc pravomocí a nezávislosti, ehm, nejsou ale mimo kontrolu, podléhají kontrole, to znamená mají sice nezávislost, nezávislost, ale podléhají určité kontrole. A tady právě hraje velkou roli parlament. Mám eh, za to, že další aspekty, jichž se dotknu, jsou eh, určité eh, spotřebitelské opatření, na která mm, klade parlament velký mm, důraz zejména a také dosáhl úspěchu. My, byť jsme pouze diváci, mm, řízení spolu rozhodnutí rozhodování bychom byli dosáhli ještě více úspěchů, eh, pokud mm, teda by nová agentura získala více pravomocí. To je teda v podstatě minulost, ale také se chci dotknout ještě druhého aspektu. Nyní čelíme velmi důležitému procesu. Máme asi 18 měsíců po konečném eh, schválení balíčku a implementaci. Teda nyní následuje implementace a ta implementace bude eh, zcela zásadní pro komisi, aby ukázala, že členské státy skutečně eh, naplňují nezávislost a pravomoci, pokud je o národní regulátory. Národní regulátoři se budou muset připravit na zřízení nové agentury, pro níž teda musíme eh, rekrutovat ředitele, již eh, inzerce vyšla eh, v tisku a práce, kterou agentura bude vykonávat, musí být velmi obezřetně naplánována. O tom ještě budu hovořit. Takže co budeme dělat my, my regulátoři? z hlediska teda spolupráce, která byla legálně zakotvena v Belgii a orgánem RGEC. Za prvé se budeme připravovat na ustavení agentury. Agentura zaprvé bude potřebovat sídlo a o tom rozhodne rada, doufejme, již e, v prosinci mezi, rozhodne mezi třemi zeměmi. Dále bude potřebovat ředitele a za třetí bude potřebovat strukturu a sice správní radu, která bude sestávat z členských států a také zástupců e, parlamentu a komise. Bude potřebovat e, také radu regulátorů a toto je aspekt nový, kde jsme do hry zapojeni i my a dále pak bude ještě odvolací orgán a tak dále. Ale základ bude e, ustavení agentury, co, k čemuž dojde asi v březnu loňsk, příštího roku a dále rada regulátorů, která bude mm, ustavena e, ve stejnou dobu. Ehm, využíváme ehm, ten mezičas k tomu, abychom stanovili určité ehm, stanovy eh, té agentury, které musí být eh, efektivní. My jsme se již my se již rozhodujeme, jak bude probíhat hlasování, kdo bude předseda, kdo bude místo předseda, eh, jaké, jaká práva budou moci vykonávat a tak dále. Takže do té doby, teda do března, kdy bude eh, agentura ustavena, musíme mít všechno toto připraveno. Také eh, v této chvíli vyvíjíme nesmírně důležitý prvek a sice spolupráci eh, národních regulačních úřadů tyto úřady vlastně v tom přechodném období eh, mají více pravomocí a více nezávislosti. Pro většinu zemí v tom nebude rozdíl, včetně mé země, ale pro jiné země, kde regulátor byl téměř součástí ministerstva, eh, k níž byl připojen, dochází teda k odpojení a ten regulátor dostane skutečné pravomoce a skutečnou nezávislost za předpokladu, že ta legislativa bude implementována správně. Také musíme zajistit, že nedojde k rozčištění toho národního eh, prvku vůči prvku evropskému. Tady musí zase zajistit ten správný přístup komise. Eh, základem budou samozřejmě pravidla a stanovy eh, v legislativě. To bude jakási míza toho všeho. Potřebujete detailní pravidla, abyste zajistili, že všichni hráči, zejména provozovatele sítí a také společnosti eh, eh, v rámci té struktury vědí, nebo aby věděli přesně, co mají dělat sami a ve spolupráci s ostatními. A my nyní pracujeme na vývoji těchto pravidel. Eh, identifikovali jsme již dva pilotní projekty, jeden v oblasti plynárenství a druhý ve výrobě elektřiny. A vytváříme vlastně nové orgány NCOI a NCOGI. G, to znamená pro elektřinu a plyn a e, testujeme vlastně, jak e, e, jaké bude optimální uspořádání. To nebude vůbec snadné, bude to velmi komplikované a ta pravidla, většina z nich budou legislativního rázu to znamená, eh, že vznikne celá legislativa eh, upravující eh, integrovaný trh plynem a elektřinou. Dále spotřebitelské aspekty. Na tom má velký zájem parlament. Parlament vnesl eh, do debaty eh, nutnost eh, soustažnosti mezi konkurenceschopností energetických trhů s ohledem vůči jednotlivci. Já tím, že parlament hodil tuto rukavici do ringu, tak samozřejmě vyvolal mm, mm, obrovské množství práce. Eh, minulý týden se konalo londýnské fórum Eh, které diskutovalo o celé řadě otázek, které byly velmi konkrétní a dotýkají se vás i mne, co by individuálních spotřebitelů. Například se to týkalo fakturování, fakturace eh, a zejména spletitosti těch faktor, faktur. Dále pak eh, se to týkalo stížností, vyřizování stížností. Dále se to týkalo také studií o maloobchodních trzích a velkoobchodních trzích a tak dále. Myslím, že jsme již vstoupili do mnohem širšího spektra úkolů, než je to, které nám Eh, stanoví legislativa. Eh, já vím, pane předsedo, že se nedostává času, proto bych závěrem se dotkl ještě dvou, tří oblastí, eh, jimž přikládám já velký význam. Za prvé, provádění. Na národní úrovni mají nezávislí regulátoři velké pravomoci, musí mít prostředky, zdroje a také potřebný právní základ pro provádění své činnosti. Na evropské úrovni, byť agentura ještě nemá příliš mnoho nebo nezískala příliš mnoho pravomocí, určité pravomoci pravomoce má za jistých okolností, má například velký, velkou moc um, ovlivňovat a přesvědčovat. A tady je um, zapotřebí spolupráce s komisí, um, která stanoví jasná pravidla. Za druhé, konzultace. Moje vlastní organizace již mnoho let vynakládá velké úsilí na to, aby zajistila, že dotčené osoby všech oblastí jsou konzultovány. My jsme to, co jsme již rozhodli, přetavili ještě do vícero návrhů přístupných eh, konzultačnímu řízení a nadále na tom chceme pracovat, abychom zajistili Mm, skutečně dobré, rozumné dohody. Za třetí, eh, se vynožuje celá řada dalších a dalších problémů. Pan generální ředitel se nezmínil o jednom aspektu, který nás také zajímá, a sice o takzvaných chytrých nebo inteligentních sítích. Ehm, to je oblast, kde potenciálně eh, bude moci dojít k obrovským investicím v Evropě, ale z hlediska efektivního provozu a také bezpečného provozu eh, jsou zapotřebí nebo je zapotřebí vyvinout takzvané inteligentní sítě a to bude úkolem sektoru vývoje a výzkumu. A ještě eh, něco. Eh, ku podivu, Evropa není ostrovem. Evropa eh, musí umět hledět za vlastní hranice a v posledních eh, letech jsme my, regulátoři, pochopili, že to, co v minulosti bylo uzavřeným systémem, Mm, pokud jde o plyn a výrobu elektřinu, elektřiny, to se již změnilo. Dokonce i s obnovitelnými zdroji budeme stále ještě silně závislí na našich sousedech a na bezpečných dodávkách. A ty problémy, eh, s nimiž se potýkáme, nejsou pouze evropskými problémy. Například pokud jde o zemní plyn, týká se to celého světa, klimatických změn a tak dále. To znamená, my jako regulátor se snažíme tež pohlížet nad evropský rámec a usilujeme o širší um, eh, dohody pro vlastní publicitu chci říci, že 19. října v Aténách proběhne Světové fórum eh, regulátorů eh, energetiky. Tam se sejde nebo sjede více než tisíc účastníků, mm, eh, aby diskutovali o celé řadě problémů, které doufejme nám umožní ještě rozšířit náš obzar. Máme již etablované kontakty a spolupráci s Amerikou, Severní Amerikou, Středomořím, a samozřejmě s jeho východní Evropou eh, formou dohody a dokonce i s Ruskem. Takže v řadě oblastí hledíme eh, vlastně ponad vlastní břehy. Pane předsedo, myslím, že na tomto místě mohu ukončit. Dank. Velice vám děkuji za úvodní informace to nám připomíná, co jsme dělali a je to také takový určitý výhled na to, co nás očekává v nadcházejících měsících. Milé kolegyně, milí kolegové, teď máte příležitost eh, vznést své připomínky, komentáře, klást otázky, máte slovo. Bohužel nevidím vaše jméno, ale přesto vám dávám slovo, prosím. Děkuji za slovo, vážený pan Děkuji za slovo, vážný pane předsedo. Regulační úřady v rámci spolupráce spolupracují s dodavateli médií, energií i s odběrateli. s odběratelů jsou průmyslové podniky zřejmě tou silnější skupinou a na druhé straně veřejnost, bývá málo kdy dobře zastoupena, málo kdy e, má dostatek e, schopných organizací, které e, s regulačními úřady dovedou diskutovat. Chtěl bych se zeptat, jak vy v Evropské unii vnímáte zastoupení veřejnosti, široké veřejnosti občanů při řešení problému v rámci regulace médií. Děkuji. Pokud souhlasíte, můžete odpovídat hned, protože eh, momentálně nemám žádné další řečníky na seznamu, jak se to rozvine. Děkuji. Slyšel jsem to přeloženo jako média. Já jsem si dobře vědom, co jsou média a já hovořím o regulačních orgánech v oblasti energetiky, ale dovolte, abych to tedy zodpověděl z pohledu energetiky. Za prvé, energie to je velice komplexní oblast. A chceme se to eh, komunikovat eh, dobře eh, ne expertům a musím říci, že to je velká výzva. Tedy v tomto smyslu máme velice dobrou a dostupnou webovou stránku, která lidem umožňuje eh, tam získávat informace. Jistě si to ještě vyžádá hodně úsilí, dále je třeba eh, zajistit, aby eh, byla dobrá důvěra v proces konzultací, ale my se nesnažíme blokovat jak přístup Chceme rozvíjet spolupráci s provozovateli přepravních soustav, jak je to možné, a také se spotřebiteli. A to je velice dobrý eh, příklad. Jsou eh, tu eh, zastoupeny tyto skupiny a teď budeme mít druhé výroční zasedání snažíme se tedy jednat se spotřebiteli, s lidmi, kteří využívají těchto informací, dozvědět se, co si opravdu myslí. A jsou tu nové technologie. A já bych eh, využil příklad našeho regulačního orgánu. Používáme různých technik jako panely, kde jsou eh, zastoupeni všichni spotřebitelé a experti a snažíme se zajistit lepší pochopení těch komplexních otázek, kterými se zabýváme známe. Eh, většinu svého pracovního života jsem strávil v Bruselu a zabýval jsem se nesmírně komplikovanými technickými otázkami a zpravidla se tvrdí, že je to příliš eh, složité, aby to pochopili běžní lidé. A eh, já s tím nesouhlasím. Myslím, že máme odpovědnost, abychom to prezentovali vhodnou formou, abychom zvýšili to povědomí. A konec konců ty konzultace o specifickém přístupu, o specifické oblasti eh, politiky mají velkou důležitost a to se nás přece eh, dotýká, pokud eh, si stěžujete na fakturaci nějaké společnosti nebo pokud jde o dodávky energii zranitelným spotřebitelům kteří se tedy dostali do chudoby, tak je třeba eh, se s tím velice otevřeně vypořádat a mechanismus konzultací, eh, který jsme provozovali s úspěchem eh, již několik let, vykazuje dostatečnou kvalitu. Myslím, že je to jedna dobrá cesta. Jistě, ale můžeme to ještě zlepšit a také se budeme snažit to zlepšit. Děkuji. Kolegyně Thompson. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, mám drobnou otázku. Řekl jste, že mezi evropskými regulačními orgány a, a, to víme, že jsme e, závislí na svých sousedech, co se týče zabezpečení. A vy jste řekl, že se budete snažit e, dívat e, za rámec Evropského společenství byla bych ráda, kdybyste se k tomu blíže vyjádřil. A týká se to také e, jeho e, východní energetické úmluvy. Děkuji. Paní Tomsnová z části e, jsem na to odpověděl. Ano, tak trochu to souvisí s jeho východní evropskou úmluvou, ale jenom trochu řešíme tento problém interně, protože zabezpečení dodávek je e, velkým problémem, zejména když jste mimo Unii a e, trvalé udržitelný e, rozvoj dodávek, využití větrné síly a podobně. To má mnohem aspektů, nejenom na environmentální politiku, ale také na energetickou politiku. A co je zásadní, je to, že musíme zjistit, abychom maximalizovali možnost využití obnovitelných zdrojů v Evropě. Je to velká výzva na jednotlivé země, regiony, na celou, pro celou Evropu. Snažíme se e, zajistit napojení e, na síť z těchto obnovitelných zdrojů a to je v souvislosti s zabezpečením dodávek energií. A v širším smyslu, pokud mohu uvést jeden malý příklad z vlastních zkušeností, e, před 6,5 a půl e, lety jsem začal pracovat e, v této oblasti a měl jsem velké velké eh, obavy o eh, zabezpečení dodávek eh, a kladl jsem si otázku, co se odehrává na našem kontinentu a ve Spojeném království se musíme spoléhat na oddělené informace, informace v tisku Eh, a nebo také informace od sousedů Francie z Německa. To se radikálně změnilo a stále se to mění. Transparentnost, eh, přehled eh, přehledy nám ukazují, jak můžeme využívat integrovaný systém pro propojených soustav. Já se domnívám, že v Evropě máme tedy silnou základnu a nemusíme být tolik závislí na externích eh, zdrojích. Před dvěma lety ten spor mezi eh, Ukrajinou a Ruskem eh, a potenciální nejistota dodávek jsme opravdu závislí na dialogu mezi Evropskou komisí a ruskými úřady, abychom zajistili eh, správné pochopení, co Gazprom smí a nebo nesmí eh, dělat. A byla vytvořena eh, eh, koordinační skupina pro plynárenství, která eh, posuzuje veškeré překážky a zavedla celou řadu opatření ke zlepšení situace. Například dříve se dopravoval v potrubích plyn pouze jedním směrem a opačný směr může byl nyní také zajištěn jako Eh, zajištěn, jako například v Rakousku. A kromě těch ruských dodávek dále máme eh, hlavní eh, dodávky z Norska pro evropský trh. Norsko, sice ne jako regulátor, jsou členem CRGGu a, a já hovořím o těchto otázkách z eh, pohledu regulačních orgánů, ale kromě toho je to důležitá otázka pro Evropskou komisi a členské státy. Eh, naším úkolem regulačních orgánů je zajistit eh, komunikaci a srozumitelné informace. Myslím, že to bude představovat velký kus práce pro agenturu. Děkuji, kolega Ody. Euh, Vážený pane předsedo, děkuji. A děkuji rovněž za tyto velmi zajímavé informace. Možná se nyní trochu odkloním od tématu, ale rád bych slyšel, jak se budou dále vyvíjet sítě, zejména eh, sítě eh, s elektrickým proudem. My jsme eh, řekli, že chceme tady odpojit vlastnictví výroby a distribuce. V Evropě máme celou řadu sítí, kde panují různé majetkoprávní vztahy. Jak mají teda, jaké zákony mají platit pro eh, eh, tyto sítě? Jaká je vaše představa? A pokud jde o členské státy, tak eh, neměly by tyto sítě být spravovány jakýmsi celoevropským veřejnoprávním orgánem, tak abychom nepodstupovali nebezpečí, že tyto sítě se dostanou eh, do rukou eh, struktury typu Gazprom. Eh, jak teda pohlížíte na budoucnost sítí ehm, nezávisle na výrobcích a distributorech? s tím, že dohlížíte na chování jednotlivých zúčastněných. A dále otázka týkající se plynárenství. Co, se, co si myslíte o iniciativě eh, komise o vytvoření společného eh, nákupního svazu pro plyn z Kavkazu. Eh, měla by to být iniciativa, kde by se zřídila jakási evropská nákupní centrála pro nákup plynu Eh, tak eh, s cílem teda nakupovat plyn za příznivé ceny. Děkuji, pane Ody. Děkuji za tuto otázku. Já se domnívám, pokud jde o první otázku, tak eh, samozřejmě debata v kontextu třetího balíčku vyvolala mnohé potíže týkající se právě toho odpojení majetkoprávních nebo rozpojení majetkoprávních vztahů. Regulátoři Eh, poskytli v době jednání určité rady, ale také uznávají, že eh, jejich eh, regulační přístupy mnohdy teda ovlivňuje členské státy a nutno říci, že naše rada v průběhu jednání jak si, jak si ustupovala do úzadí, eh, tím více, čím více se ta jednání stávala eh, politická, se spolitizovala a do toho skutečně nyní nechci zasahovat. To je věcí členských států a samozřejmě i parlamentu v rámci spolurozhodovací eh, pravomoce. Domnívám se ale, že představa mít jak jakousi celoevropskou instituci stravující sítě předpokládá to, že tato struktura se bude těšit důvěře trhu a vlád v tom smyslu, že bude také schopna mm, vyčlenit potřebné investice na modernizaci, přizpůsobování a integrování těch sítí v nadcházejících dvou desítkách desetiletích. Je zde celá řada různých čísel. I moje organizace má vlastní číslo. My to také uvedeme v dalších měsících, ale uvedu jiné, jiný číselný údaj od firmy Ernst Young. Ti hovoří o tom, že pouze eh, v, na trh eh, Velké Británie bude zapotřebí investovat v nadcházejícím desetiletí 230 miliard eh, liber. Takže to jsou skutečně investice velkého řádu před dvěma, třemi lety, myslím, že se hovořilo o třech trilionech. Jsou to skutečně obrovské částky a je to velká výzva z hlediska teda schopnosti investic. Druhá poznámka. Celý ten nápor třetího balíčku má posloužit eh, liberalizaci trhu. Já jsem působil mnoha eh, dlouhá léta na eh, liberálním trhu, národním i evropském. Může to být někdy velmi nepohodlné, někdy i neefektivní, proto je zapotřebí určitá míra intervence. je nutno, abychom skutečně dokázali zajistit teda vysokou potřebnou míru investic a eh, bezpečnost zásobování. A za třetí, nejsem si jist, zdali ta hrozba Gazpromu, i když možná historie mi bude odporovat, ale domnívám se teda, že Gazprom není zase až eh, takovou hrozbou pro evropské ke zásobování, ale nejsem si také jist, zdali ta reakce, která um, bude vycházet z vysoké míry investic a nejistota Evropy je správnou odpovědí, eh, protože my máme různé výchozí pozice. Francie například se liší od většiny eh, evropských eh, zemí tím, že má velké množství jaderné energie, kterou exportuje, včetně do mé země. A navíc Evropa skrze přizpůsobování se tržním podmínkám, tím, že vytváří různá propojení, eh, zdroje větrné, energie v Severním moři a tak dále, eh, přispěje tež k této eh, zvýšené míře energetické bezpečnosti. Pokud jde o plyn, tak Zítra se koná generální nebo valná hromada regulátorů a přesně tato otázka bude na stole. Co si o tom myslíme? To znamená o vzniku jakéhosi centrálního eh, nákupčího orgánu pro eh, nákup plynu z Kaspického moře, ale žádné podrobnosti na tomto místě nemohu poskytnout. Jestliže budeme dále hovořit, respektive prohlubovat eh, spolupráci tak eh, by to mohlo být velmi zdlouhavé a eh, velmi konkrétní, ale eh, nedovedu si představit, že bychom takovéto hluboké spolupráce dosáhli v nejbližší době. Děkuji. Děkuji, paní Rera Madurel má slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za tato zajímavá vysvětlení. Já bych chtěla využít vaší přítomnosti zde. Napadlo mě totiž um, otázka, kterou bych vám chtěla položit a týká se to mé země. Jeden z požadavků, který byl stanoven francouzským regulačním orgánem pro stanovení propojení, to znamená, že záleží o požadavcích na kapacitu v obou směrech, protože pokud se požádá o 80%, teď mluvím o plynu, pokud se tedy požádá o 80% kapacity jich, sever a e, 0% či 20% eh, opačným směrem, výsledek bude zhruba 50% a propojení nebude uskutečněno. Tento požadavek je pro nás velmi překvapivý a myslím si, že je to eh, velký důkaz toho, že v praxi a na regionální úrovni eh, vládnou ještě zájmy ochrany národního trhu. Já bych vás chtěla požádat, abyste nám eh, řekl něco k dané záležitosti, chtěla bych znát váš názor a jakým způsobem se v situacích tohoto typu bude postupovat v budoucnu. Děkuji, pane předsedo. Um, Děkuji, paní Rera Madurel, za tuto otázku, protože mi to umožňuje říci eh, v úvodu něco, co jsem již eh, dávno říci měl. Evropa jako jednotný energetický trh musí učinit velký krok od eh, stávající rozstříštěné národní struktuře. Parlament byl velmi znepokojen, když eh, byla navržena poprvé ta regionální iniciativa. Znepokojen právem, protože je zde pochybnost, že místo mm, eh, posunu k jednotnému trhu by mohla pokračovat tato fragmentace evropského trhu. Jako regulátoři jsme již před několika lety viděli, že ten kruh nebo posun od národního k evropskému integrovanému trhu je obrovský a myslím, že jsme o tom také přesvědčili komisi a vytvořili jsme proto řadu regionálních iniciativ. To jsem vlastně měl zmínit již v úvodu, protože toto umožnilo regionům samozřejmě s, různým, e, s různou úspěšností. Některé e, regiony byly velmi úspěšné, jiné méně, některé za pomoci centrální vlády a tak dále. Takže některé dosáhly skutečně pokroku v rámci spolupráce mezi jednotlivými regiony. To napomáhá energetické bezpečnosti, napomáhá to efektivnosti, napomáhá to vyrovnávání regionu. Například skandinávský trh je velmi rozvinutý v tomto e, smyslu. A dále máme také konferenci regionálních iniciativ a myslím, že dokonce jeden z vašich eh, členů eh, se této konference účastní. Tam budeme o těchto věcech hovořit a je to něco, co je zajímavé zejména pro Iberský polostrov, pro Jižní Evropu ve smyslu spolupráce doufám, ale nemohu to ještě prohlásit s jistotou, protože jako skupina jsme to ještě neprojednali ale doufám, že budu moci skutečně eh, podpořit komisi, radu i parlament, aby se znovu zaměřili na tyto regionální iniciativy a mm, pokročilo se dál. Existuje nová směrnice, promiňte, opravuje se řečník návrh nařízení, které právě bylo komisí předloženo a tam eh, se upravuje eh, otázka energetické bezpečnosti. My sami máme určité pochybnosti, eh, pokud je o komplikovanost tohoto uspořádání, ale jsou tam určitá jasná pravidla, pokud jde o transparentnost, pokud jde o spolupráci, jde o to, do jaké míry komise bude moci zasahovat do tohoto procesu a to může být zajímavé z hlediska členských států. Myslím, že toto teda bude mm, přínos k tomu velmi extrémnímu nebo k extrémní pozici, mm, na kterou jste narážela. Dále je nutno rozhodnout o tom, zdali potřebná infrastruktura která zajistí tu bezpečnost energetickou, je dostačující. A když se podíváme na standardy dodávek, zdali těch je dosahováno. My, co by regulátoři, se domníváme, že toto by mělo být provedeno na základě hodnocení rizik, tak abychom zabránili přílišnému plítvání finančních prostředků, to znamená, abychom zajistili minimalizaci plítvání. Nejsem si jist, zdali vaše poznámka ohledně vztahu mezi Francií a Španělskem uh, má být předmětem mé odpovědi. Eh, tam samozřejmě jsou určité mm, letité problémy eh, toho propojení těchto dvou zemí, ale řekl bych, tolik. Profesor Monty, bývalý komisař, myslím, odvedl skvělou práci tím, že svedl obě strany dohromady. Na straně jedné se na francouzské straně jednalo o pochybnosti o investicích a také eh, snížení mm, dodávek a ze španělské strany zajištění dostatečných dodávek. Profesor Monty eh, skutečně učinil velký příspěvek k vyřešení tohoto velmi problematického sporu. Děkuji. Velice vám děkuji za informace a doplňující vysvětlení. Vám eh, děkuji za otázky. Jsou, prosím, ještě nějaké dotazy? Je potřeba něco vysvětlit? Pokud ne, tak můžeme tento bod uzavřít. Eh, Lorde Mogu, velice vám děkuji za váš čas, za informace, za odpovědi v průběhu našeho období se jistě budeme ještě setkávat, protože tato témata ještě zdaleka nejsou vyřízena. Děkuji vám. Schůze pro dnešek ukončíme, ta bude zítra pokračovat a co nejrychleji bychom chtěli zahájit schůzi koordinátorů. Velice vám děkuji. Ana,